pořadu jednání musím učinit oficiální prohlášení. máme to rozhodnutí o doporučení výboru EKON nevznášet námitku proti delegovanému aktu, jak bylo oznámeno včero, včera. E, žádné námitky nebyly vzneseny ve lhůtě 24 hodin. Takže podle článku 105 odstavce 6 e, jednacího řádu je doporučení e, považováno za schválené a bude publikováno spolu s přijatými texty zítra ve čtvrtek 9. června.